aby se to zakazovalo. Doufám, že parlament v druhém čtení vyšle jasný signál, tak jak ho vyslal parlament během této diskuze. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji, paní Liotár. Tím jsme dokončili rozpravu. Hlasování bude probíhat zítra v poledne. A nyní přecházíme na další bod na našem programu. Jedná se o zprávu pana Kramera, která se týká průmyslových emisí, integrované prevence a omezování znečištění. Jedná se o přepracované znění. Vidím, že se nám tady vymění tým na straně komise. Vítám pana komisaře a nyní zahájíme rozpravu k tomuto bodu. Samozřejmě, že začneme tím, že vystoupí pan Kramer, který je zpravodajem. Máte čtyři minuty k dispozici nyní a dvě minuty na závěr rozpravy. Na závěr máte slovo, pane Kramere. Děkuji. Je to sice špatné načasování. Já bych byl býval rád viděl závěr tedy fotbalového Eh, utkání. <clears throat> Ale vraťme se k tématu, pane komisaři. Ano, správně to ukazujete rukou. Takže, pane předsedo, pane komisaři, dnes nebo zítra vlastně uzavřeme legislativní balíček, o kterém diskutujeme více než dva roky. E, za to mohou nejenom kontroverzní stanoviska, ale také evropské volby a vstup e, nové smlouvy v platnost. To vše způsobilo, že jsme museli přizpůsobovat některé aspekty. Ale pokud se máme podívat na výsledek této diskuze, tak musím konstatovat, že nyní budeme hlasovat o kompromisu. Je to e, kompromis, kde skutečně bylo nutné některé věci vybojovat. Chtěl bych zdůraznit požadavky, mm, ekologické požadavky na průmyslová zařazení. Jde o to, abychom mohli prosazovat nejlepší dostupné techniky eh, v Evropě. Máme nyní eh, odstavce, které jsou kompromisní, eh, kde také do, zafungovala komise. Pane eh, Potočníku, vy budete mít k dispozici nástroj, abyste lépe eh, v tomto smyslu fungovali z hlediska těch 52 tisíc průmyslových zařízení, eh, zvláště z hlediska nejlepší dostupné techniky. Já jsem slyšel mnoho argumentů v této diskuzi a některé věci bych chtěl zdůraznit, některé věci jsem zase neúplně chápal, protože se říkalo, nejlepší dostupné techniky jsou drahé a tím ohrožujeme bez eh, konkurenceschopnost evropského průmyslu, který je v krizi. Já pocházím z bývalého NDR eh, a zažil jsem ekonomický a ekologický kolaps NDR a bylo to také z toho důvodu, že vlastně tam došlo k obrovskému technologickému spoždění. Já si myslím, že eh, průmysl vlastně Ehm, závisí existenčně na investicích do technologie, jinak ehm, nebude mít dostatečnou konkurenceschopnost a samozřejmě to souvisí také se škodlivými látkami. Já si myslím, že dnes máme tedy příležitost zlepšit tuto situaci. Druhá část směrnice to jsou spalovny, spalovací zařízení, velká spalovací zařízení. Víte, že už jsme měli e, směrnici Eh, a také jsme se rozhodli, že do roku 2020 a 2023 u těch velkých eh, spalovnen eh, můžeme mít určité výjimky, můžeme posunout také tento časový prostor. O tom se velice diskutovalo. Já teď eh, chci říci, nakolik je to skutečně smysluplné. Stanovujeme si velmi ambiciozní ekologické cíly, ty, ty vítáme a diskutujeme o tom, ale pokud je máme konkrétně pak realizovat a přijmout konkrétní legislativy, tak eh, náhle není jasné členským státům, co to bude stát, co musí tedy skutečně realizovat. A eh, víte, že existuje celá řada členských států, které naplnily naplnili některé standardy a nyní se musí přizpůsobovat z hlediska tedy těch existujících velkých eh, spaloven. Také se to uh, Eh, nebudeme, nemluvíme tady o science fiction, nemluvíme o věcech, eh, které jaksi neexistují, ale jedná se o nejlepší dostupné techniky BAT a jedná se také o náklady. Takže eh, tyto techniky by měly být zabudovány do těch podniků. Uzavíráme tedy dnes legislativní balíček, který podle mého názoru je lepší proto bych chtěl všechny podpořit, aby ho aby hlasovali pro tento balíček. Chtěl bych také poděkovat všem kolegům, kteří pracovali dva roky na této záležitosti. A myslím si, že téměř všechny politické frakce podepsali tento kompromis. Popravdě řečeno, bylo by to ještě horší, kdyby výsledky zítřejšího zápasu bylo zklamáním. Pan komisař Potočník má slovo, aby odpověděl jménem Evropské komise na toto téma. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, milí zpravodaji, zdravím vás všechny. Vzhledem k tomu, že jsem taky sportovní fanoušek, sdílím váš názor, ale Nizozemsko pohodlně vede 3-1, pokud vás to může eh, uspokojit. A návrh, o kterém dnes hovoříme, stojí za to, abychom zde vydrželi. Stojíme na Prahu dohody o průmyslových emisích, což eh, umožní snížit znečištění z největších průmyslových zdrojů v Evropě v souladu s ambiciozními cíly v oblasti životního prostředí. Současně poskytuje možnosti pro renovaci a posílení udržitelných výrobních postupů ve významných sektorech naší ekonomiky. Avšak nedosáhli bychom tohoto bodu, kdyby nebylo usilovné práce Evropského parlamentu v této důležité věci. Takže bych chtěl poděkovat a poblahopřát panu Holgru Kramerovi i celému výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a práva spotřebitelů pokud jde o vynikající práci na směrnici o promyslových emisích. Je to významný krok ku předu, pokud jde o kontrolu emisí v Evropské unii. V současnosti jsme v situaci, kdy znečištění z promyslových zdrojů představuje 48 40 prachu a 30 oxidu dusíku. A dnes jsme v situaci, kde uplatnění na místní úrovni, kdy různé nejlepší dostupné technologie se liší a je jasné, že status quo je nedostatečné ne z hlediska ochrany životního prostředí, ale také pokud jde o narušení hospodářské soutěže. Posulení, poslední dvou základních částí technologie uplatnění nejlepších dostupných technologií a revidované hodnoty emisí je naprosto nezbytné a jsem rád, že vidím, že parlament sdílí tento názor. Kroky zde zajistí, že promyslová zařízení v celé Evropské unii budou splňovat vyšší normy z hlediska životního prostředí a problém našich občanů. A také nám to dává možnost stimulovat ekoinovace. Práce Evropského parlamentu byla, jak už jsem řekl, klíčová při dosažení dohody a je třeba zachovat integritu životního prostředí, pokud je o návrh Evropské komise. A to se zdálo nedosažitelné v celé řadě fází mezi institucionálního procesu, ale nyní parlament může prokázat svůj, své nasazení, pokud je o snížení emisí. Evropská komise může přijmout kompromisní balíček a je to kompromis, abychom dospěli k dohodě v druhém čtení u této směrnice. A já bych chtěl vyzvat parlament, aby schválil stejný postoj. Děkuji vám. Gracias, komisario. Empezamos el turno de děkuji, pane komisaři. A nyní si vyslechneme jednotlivé řečníky za hlavní parlamentní skupiny. Nejprve paní Elizabeta Gardini za skupinu EPP. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci v zásadě pogratulovat zpravodaji panu Kramerovi, protože je pravda, že jsme dosáhli určitého výsledku a víme, o co usilujeme. Bylo to dost rizikové pustit se do dohodovacího řízení, ale já jsem si vyslechla to, co řekl pan komisař a myslím si, že všem je jasné to, že zde jednáme o velice složité oblasti práce. Vracíme se do roku 96 a od roku 96 už je to pátá významná změna směrnice o průmyslových emisích. A to ukazuje na to, že, jsou, že bylo zapotřebí upravit různé nedostatky této legislativní úpravy. Také chci připomenout, že nové členské státy eh, často čelí žalobám za nečinnost a jsou s tím spojené ještě další věci. Myslím si, že to vše znamená, že je důležité, aby se všichni napříč politickým spektrem, napříč politickými orgány, institucemi a hranicemi spojili a aby eh, si vybrali mezi obtížnými volbami. Ale dnes eh, se podle mého názoru jsme dosáhli nejlepšího možného výsledku. Chceme ochránit konkurenceschopnost, ale i životní prostředí, průmysl a chceme ochránit i pracovní místa v Evropě. Na jedné straně zde máme směrnici, která stanoví povinnosti, které se týkají všech členských států, ale zároveň je zde určitý stupeň pružnosti, který je rovněž zapotřebí. A já doufám, že toto přepracované znění bude mít okamžitý efekt k tomu, že se také sníží administrativní náklady a doufám, že také i v dlouhodobém vize to posílí tento evropský průmysl. Děkuji, říká pan předseda. A nyní za skupinu socialistů tři minuty paní Ulfskok. Eh, herr talman! Jag vill börja med att eh, tacka Holger Kramer för att ha drivit på för en ambitiös... Pane předsedo, nejdříve bych chtěla poděkovat panu Kramerovi za tuto práci a také za všechny návrhy. Práce na této směrnice je výsostně důležitá tato směrnice se bude týkat 52 tisíc průmyslových zařízení. To znamená, bude se to týkat mnoha pracovních eh, míst. A také to bude představovat eh, velký podíl emisí. Tento návrh není eh, dokonalý, nicméně představuje jednoznačný pokrok tím směrem, kterým chceme jít. Stále ještě zde přetrvává problém, který spočívá v tom, že máme příliš mnoho výjimek, které mm, jsme připustili přes skutečnost, že dochází k emisím NOx. A to souvisí také s tím, že v radě i u nás konzervativci převážili. Jsem ráda, že zítra budeme hlasovat o tomto návrhu potřebujeme jednoznačné jednoznačná kritéria z hlediska výjimek. To je velmi důležité pro to, aby toto nařízení bylo jasně interpretovatelné a aby nebylo možné těchto výjimek zneužívat. Dále je tady eh, skutečnost, která souvisí s BAT. Referenční dokumenty jsou velice Eh, důležité, protože umožňují adaptaci jednotlivých podniků. Musíme také zajistit, aby byly naplněny podmínky, které budou garantovat, že zařízení, která způsobují eh, nejvyšší znečištění, takže těmto zařízením bude eh, na jedné straně hm, pomoženo, ale na druhé straně že um, se zabrání všem nepřímým konkurenčním výhodám. Musíme zajistit, aby zde byla zabezpečená pracovní místa a musíme také zaručit, aby se stejně postupovala ve všech zemích. Děkuji mnohokrát, děkuji vážení kolegové a nyní za ALDE bude hovořit pan Davis. Minutu a půl. Holger, já nesouhlasíme vždy, pokud je o environmentální legislativu. A míra, jak by měla být naplňovaná, pokud je o toto opatření, myslím, že jsme si velmi blízko, přesto, že celá řada argumentů byla, byly argumenty nacionalistické. A vzhledem k této legislativě Německo i uplatnilo efektivněji než kterákoliv jiná členská země, včetně mé vlastní. A Německo má konkurenční nevýhodu oproti dalším. A to je argument, argument který se může týkat celý, celé řady aspektů politiky životního prostředí. Legislativa, kterou uplatňujeme, musí být efektivně a stejným způsobem uplatňována v celé Evropské unii, pokud má zajistit, že některé země nebudou mít výhodu, pokud nebudou investovat do zlepšení situace. Otázka není je, my jsme nyní přepracovali tuto legislativu. My jsme ji možná neuvolnili, ale zajistili jsme, že ta opatření, která nebyla naplňována, by měla být naplňována. A některé státy, můj, včetně mého vlastního, neudělají to, co dělá Německo. Jaká je reakce komise? Komise nám musí říci, co je v nové legislativě a co zajistí, že členské státy splní to, co mají udělat. Děkuji, pane Davisi, jménem za zelené. Má na tři minuty a půl slovo pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručnější než tři minuty, protože je to tři jedna pro nás eh, proti Uruguayi, takže jsme na dobré cestě k finále. Ale vraťme se k otázce, která nás zajímá. A je to tato směrnice. Tato směrnice je nesmírně důležitá pro kvalitu ovzduší, tedy pro každého obyvatele Evropské unie. A musím říci, že jsem zklamán eh, tím, jak se zde vyjednává. Pan Davis eh, kritizoval vlastní zemi. Blahopřeji vám, protože je to pravda. Spojené království brzdí pokaždé, když se snažíme něco učinit v tomto smyslu. A to má Eh, za důsledek, že existují tři eh, uhelné teplárny, které mm, generují emise, které jsou vyšší než všechny teplárny v Holandsku. Takže eh, vidíte, do jaké míry z hlediska čistoty ovzduší musíme sladit tyto postupy Holandsko a Německo uplatňovali tuto legislativu velice přísně, zatímco Itálie a Velká Británie tak nečinili a to po celá léta. A je jasné, že musíme zpřísnit tento přístup. Samozřejmě, že Spojené království a Itálie vždy brzdili postup na úrovni rady. Nicméně, já jsem přívrženec toho přístupu, který je v této revizi navržen. Dává se ještě 12 let. To, ať už jsou to v Itálii, v Holandsku nebo kdekoliv jinde, tyto uhelné teplárny by měly naplnit tato kritéria tak, aby se konečně zdraví Evropanů bralo vážně a to v každém členském státu EU. My zelení budeme samozřejmě hlasovat pro Eh, tuto legislativu. Ale je to tak trochu eh, v takovém rozpoložení, kde stále slyšíme, že je nutné postupovat stejně vůči všem zemím. Ale když se hovoří o eh, znečištění ovzduší, tak vidíme, že každý chrání svoje zájmy a to je politování hodné. Je nutné, aby členské státy stejným způsobem dodržovaly regulativní opatření z hlediska znečištění ovzduší. Lituji, že ty věci jdou tak pomalu a doufám, že konečně Holandsko se dostane do finále na závěr. <laughs> Děkuji, drazí kolegové. A nyní bude hovořit pan Kalanan jménem ECR. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že to zklamání mého předřečníka nad legislativou bude trošku sníženo tím, že Nizozemsko vyhraje a využije nejlepší techniku eh, hry. Bohužel Anglie se tedy sem nedostala do této fáze, ale to nevadí. Nyní se podíváme na téma této debaty. Nejprve chci poděkovat zpravodaji. Je to velice dlouhá, komplikovaná zpráva, a on se do ní, on zapojil do práce všechny politické skupiny a všechny názory. Myslím si, že nakonec jsme dosáhli výsledku, který je přijatelným kompromisem. Nikdo není zcela spokojen, tak to možná je vždycky v evropské legislativě, je to takové trošku všechno nakonec rozmělněné, ale všichni jsou spokojeni a hlavně Evropský parlament je spokojen a snad i nespokojenost některých se rozplyne později. Já doufám, že to všechno dopadne dobře. Dosáhli jsme kompromisu, myslím si, že ten kompromis je vyvážený, na jedné straně chrání životní prostředí, ale zároveň bere v úvahu také určité legitimní obavy, které vyjadřují některé členské státy. Eh, je důležité, nebo je zde určitý tlak Eh, říkají, že je zde tlak na odstavení, na vyřazení z provozu některých zařízení a že by to mělo vlastně eh, špatný dopad na životní prostředí. A eh, nakonec by vlastně velký počet zařízení musel být vyřazen z provozu a někdo to bude muset zaplatit, což bude vždycky asi nakonec spotřebitel. Zde nyní máme v Evropě recesi a měli bychom dobře uvážet, aby zde byla rovnováha mezi ochranou životního prostředí a mezi náklady na to. Děkuji, děkuji, říká pan předseda. A nyní za skupinu GUE NGL pan Ferreira. Komisáriu, karu kolega. Pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, pane zpravodaji, tato nová směrnice vytvoří náročnější rámec, co se týče průmyslových emisí. To se nám jeví jako významný krok pro lepší ochranu životního prostředí, veřejného zdraví a zejména ochrana zdraví populací, které žijí v blízkosti promyslových eh, zařízení. A když hovoříme o BAT, nejlepších dostupných technikách je důležité přizpůsobit hlavní promyslové obory, které vlastně tyto emise produkují. Je to opatření, které má chránit jak životní prostředí, tak veřejné zdraví. Je třeba se zejména zabývat zařízeními, která mají největší dopad v této oblasti a musíme hájit také otázku uplitnění BAT pro emise CO2, protože se domníváme, že je důležité, aby náš postup byl normativní, aby měl dopad na životní prostředí a je třeba chránit v tomto směru společnost. Upřednostnit tyto rozměry spíše než čistě tržní obchodnické zřetele. A je třeba také zúraznit, že musíme také uplatňovat příslušná opatření u skleníkových plynů a CO2. Budeme pokračovat v této snaze o snížení emisí a musíme dbát rozdíl mezi členskými státy, dbát specifičností v jednotlivých státech existují výrobní technologie, které se liší, jsou rozdíly v schopnosti přizpůsobit se u jednotlivých eh, technologií. Takže musíme dbát této diverzity. Je třeba, aby každé v národních přechodných plánech bylo dostatečné místo pro uplatnění nejlepších dostupných technik, aniž bychom ohrozili ochranu životního prostředí a zdraví. Je třeba, aby členské státy mohly přijmout opatření na ochranu, která budou přísnější, a to zejména se soustředili na to, jak už jsem řekl, na dopad skleníkových plynů. A toto, tato nová normativní opatření musí jít ruku v ruce s modernizací výrobních nástrojů, což je velmi důležité pro nejzranitelnější ekonomiky. Je třeba zajistit zlepšení trvalé uplatňování BAT všude v Evropě. Děkuji. Posledním řečníkem bude pan Rossi jménem EFD. Honorevoli colleghi, provedimento provvedimento che abbiamo oggi all'esame. Drazí kolegové, Ustanovení, kterými se dnes zabýváme, patří k těm nejvýznamnějším, protože to bude mít velký ekonomický dopad. E, víte, že Severní liga bude hlasovat proti, protože mm, to mm, předpokládá velké uzavření různých e, zařízení. A víte, že mm, byl mm, realizován dialog mezi naším výborem a komisí, pak stanovisko bylo změněno a došlo e, k výraznému zlepšení kvality tohoto textu, který má zajistit e, ochranu životního prostředí, ale nebude mít příliš zhoubný dopad na evropský průmysl, zvláště v situaci krize. Zohlednění životního prostředí nebude znamenat nezbytně uzavírání průmyslových zařízení v Evropě. Protože kdyby tomu tak bylo, tak by se delokalizovali do třetích zemí. Čína nedávno prohlásila, že nemá v úmyslu Eh, snížit používání uhlí a eh, ropy. Dokonce prohlásila, že do roku 2020 dvoj, zdvojnásobí eh, svoje energetické potřeby. To znamená, delokalizace těchto zařízení do jiných zemí by nevyřešilo situaci z hlediska životního prostředí, ale vedlo by to k ztrátě pracovních příležitostí. Děkuji a nyní budou hovořit eh, řečníci sami za sebe a předávám slovo panu Skilakakisovi, který má dvě minuty na své vystoupení. Děkuji velice, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, bylo dosaženo kompromisu s radou, budeme o něm hlasovat zítra. A tento kompromis je velice důležitý z hlediska průmyslových emisí v Evropě. Proto se domnívám, že z právního hlediska je to úspěch. Jedná se o e, řešení velkých výzev ochrany životního prostředí a také na druhé straně zde máme krizi a myslím si, že my jsme dosáhli rovnovážného přístupu, vyváženého přístupu. Máme zde také takzvané přechodné národní plány, které se týkají velkých průmyslových zařízení. Podívejme se na situaci v Řecku. Byly učiněny určité úpravy, a nyní zjišťujeme, že to má také dopad na tisíce pracovních míst a je velice důležité mít na paměti, e, kam e, budou, že, že také byly vyloženy velké instituce na modernizaci různých průmyslových zařízení. To znamená, že jsou s tím spojeny také velké náklady. Můžeme se podívat na otázku dodávek energie, elektřiny. Myslím si, že asi nebudu říkat nic nového. Snažíme se upravit opatření, která jsou však příliš jednostraná a mohou mít veliký dopad na náklady, zejména v regionech. A také, co se týče eh, energetického trhu. Máme ještě dost času abychom zlepšili ochranu životního prostředí, musíme se podívat na reálnou situaci, která existuje v každém členském státu a měli bychom to také, vlastně musíme to činit s omezenými eh, ekonomickými prostředky. Myslím si, že ten kompromis, který jsme eh, dosáhli, je dostatečný. Děkuji, říká pan předseda. A nyní za skupinu SD pan Leinen. Jednu minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pan komisař Potočník poděkoval výslovně Evropskému parlamentu za to, že zůstal tak tvrdohlavý eh, z hlediska této legislativy a za to, že jsme přispěli k tomuto velkému pokroku eh, vpřed z hlediska znečištění ovzduší. A samozřejmě tyto díky patří eh, panu Kramerovi za vynikající eh, práci, ale také eh, stínovým zpravodajům a všem ostatním, kteří pracovali na tom, aby ovzduší bylo čistší. Evropská agentura nám předala zprávu a tam vidíme, že zatím poměry jsou dosti špatné z hlediska znečištění ovzduší u NOx, X, u částic. Pane komisaři, vy jste o tom sám hovořil. My doufáme, že díky mm, tomuto přepracovanému znění budete mít nástroj na kontrolu. A my si přejeme, abyste skutečně tvrdě mm, tlačili na implementaci, aby nedocházelo k příliš velkým výjimkám a aby nedocházelo k ztrátě času eh, vlastně ta směrnice už je stará 14 let, z roku 96. Jsou tady nové členské země, Polsko a jiné, těm rozumím, ale těm starým členským zemím nemohu vůbec porozumět, protože za všechna tato léta se udělalo velice málo a stále jsme slyšeli tyto argumenty náklady, pracovní místa, jistě. Eh, je to vždy špatné, když se vyčkává příliš dlouho, pak to všechno přijde najednou. jednou ale samozřejmě pokud se to dělá postupně, tak se mohou zajistit inovace a zajistit také pracovní místo. Takže myslím si, že je to velký eh, úspěch, i když eh, ty velké spalovny jsou takovou trošku hořkou kapkou, ale prostě tak tomu v tomto případě je. Děkuji, pan Tošenov. Určitě je velmi důležité tlačit na snižování

kde se to často muselo velmi složitě řešit v rámci diskusí. Děkuji, kolego. A nyní dávám slovo paní Ketikanen. Děkuji. Hovoříme zde o směrnici o emisích a tato směrnice se týká také prachu, oxidu síry a oxidu dusíku. Je to důležité omezit kvůli zdraví lidí a také kvůli ochraně životního prostředí. Díky tomuto nového návrhu by se situace měla zlepšit. A to všude po Evropě. Lituji toho, že jsou zde různé výjimky tomto kompromisním návrhu a ty výjimky jsou velmi četné. Dokážeme si představit, že tím vlastně prokazujeme určitou službu odvětví eh, příslušnému průmyslu, ale má to také dopad na konkurenceschopnost protože podle strategie 2020 se máme soustředit na zelený růst, na optimalizaci zdrojů a na konkurenceschopnost. Ještě je zde druhá věc, které lituji. Co se týče půdy, tak zde jsme nedosáhli žádného pokroku, který by se týkal emisí a který by se týkal zlepšení kompetencí. Já vím, že ta situace je složitá, ale myslím si, že bychom měli pokročit rychle a účinně. Nicméně ten kompromis má i dobré stránky a to chci, s tím jsem spokojen. Jednak, jednak se to týká toho principu nejlepších dostupných technologií a zároveň e, je zde, i když je tedy bohužel vynechaná ta evropská bezpečnostní síť, nicméně přesto tato směrnice umožňuje členským státům to, aby uplatňovali přísnější právní předpisy, zejména co se týče skleníkových plynů.

Děkuji, kolego. A nyní pan Sonek má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Emise eh, průmyslových podniků by eh, měly být snižovány a kontrola by měla být přísnější. To je hlavní cíl z hlediska evropských eh, předpisů, které budou platit v Evropské unie. Náš návrh má klíčovou úlohu z hlediska zlepšování kvality evropského ovzduší. E, tato pravidla se budou týkat mnoha e, průmyslových e, zařízení, ne pouze těch velkých spaloven. Energetický sektor jako takový má některá specifika. Zatím zde ještě neexistovala jednotná energetická politika. V Polsku 75 energie je vyráběno na základě uhlí. A v Polsku a vedle Polska existují také další země, které se nacházejí v podobné situaci. A v této souvislosti by bylo dobré, kdyby členské státy měly možnost používat národní přechodné plány. To znamená, pokud by mohli eh, používat poněkud eh, nižší limitní hodnoty. Tato pravidla by měla zahrnovat také mm, výjimky, které budou zohledňovat místní specifika. Měli bychom si stanovit takové cíle, které by mohly být dosaženy ve všech členských státech. Jedná se zde o kompromisní text a v tomto textu je poukazováno také na to, že mnoho členských států z důvodu zeměpisné polohy nemohou eh, dosahovat některých cílů. A pan předseda přerušuje. Děkuji, pane Soniku. A nyní pan Gírek má jednu minutu. Výbor pro životní prostředí nepřihal eh, tyto adaptační mechanismy. Když, se, eh, když přijmeme tento návrh pana Kramera, dostaneme se do obtížné situace. V Polsku například pokud eh, přijmeme toto nařízení, tak roku 2018 mnoho mm, průmyslových zařízení bude muset snížit svoji výkonnost. A to je velký problém. Například do roku 2020 eh, polské elektrárny by musely snížit výkonnost o 50 Takže my musíme odmítnout eh, toto stanovisko. Není to udržitelný vývoj a mm, nemůžeme ho akceptovat. Děkuji, paní Sulí, minutu a půl. Finál. Děkuji. Konečná dohoda týkající se přepracování směrnic o průmyslových emisích je více než eh, přijatelná a já vítám snahu o kompromis. Tento závěrečný balíček přebírá stanovisko, které jsem spolu s kolegy v výboru Envy obajovala. Cílem z tohoto textu bylo vytvořit ambiciozní, ale realistickou legislativu. Za prvé zachování určité pružnosti pro podniky a příslušné úřady pro poskytování výjimek. Kromě toho také vítám novou verzi ESN, teda, což se omezovalo na některé obory, ale nyní se jeví, že je to mnohem schudnější. A je třeba také říci, že tato dohoda umožní lepší návaznost na směrnici ETS a z, ze směrnice vypouští myšlenku vytváření obchodu s kvotami u NOx, obchodování s povolenkami v oblasti NOx. Týká se také ustanovení pro půdy. Tato směrnice je stále nedopracovaná a tato důležitá problematika bude řešena pouze státy, které mají vlastně legislativu. Zítra bude parlament schvalovat součásti dohody po trialogu. Byla vynaložena obrovská práce ze všech stran, abychom zamezili odeslání tohoto návrhu do dohodovacího řízení. Tento text je klíčový jak pro průmysl, tak také pro politiku životního prostředí v Evropské unii. Děkuji, paní Sulí. A nyní dávám slovo paní Tikau na jednu minutu. Děkuji. Co se týče směrnice o průmyslových emisích, tak tato směrnice se snaží snížit průmyslové emisy u 57 průmyslových zařízení v Evropské unii, které se týkají různých oblastí průmyslu. A je důležité, aby zde byla povolení a tato povolení eh, budou také obsahovat stanovení eh, mezních limitů emisí a musí se také používat nejlepší dostupné techniky. Pokud bude zařízení dostat toto povolení, tak ta eh, firma, to zařízení, musí připravit investiční plán k modernizaci svého zařízení tak, aby došlo ke snížení emisí. Myslím si, že tato směrnice je v souladu s dalšími politikami Evropské unie. Směrnice by také měla poskytnout dostatek pružnosti, aby se evropský průmysl mohl modernizovat a zároveň, abych byla zachována průmyslová výroba a také pracovní místa v Evropské unii a zároveň se nám podaří snížit emise. Komise by měla konzultovat Evropský parlament a členské státy eh, ve všech eh, časných eh, nebo vždy, když nebudou eh, vlastně, vždy, když bude třeba zapotřebí stanovovat ty mezní limity emisí. Děkuji, říká pan předseda. A nyní pan Sinkěvič dvě minuty. Eh, Pane předsedo, já bych chtěl zmínit dva aspekty. Za prvé, tři ku dvěma. To je výsledek utkání. A teď bych chtěl hovořit o samotné směrnici. Eh, musíme realizovat energetickou strategii. My jsme spokojeni s výsledkem trialogu, který se týkal mm, industriálních emisí. 90 v Polsku energie a tepla je vyráběno z uhlí. Eh, Polsk Rusko je nezávislé z hlediska energie, nicméně eh, musíme přijmout eh, výjimky z hlediska přechodného období SOX a NOX. Takže mm, do roku 2015 jsme povinni eh, přestavět 30 ehm, elektráren a v příštích letech musíme zajistit výstavbu moderních bloků v stávajících zařízeních, která mají malou výkonnost. Chceme také podpořit diverzifikaci a dále bych chtěl ještě dodat, že Polsko realizuje nebo chce realizovat klimatický energetický balíček a do roku 2020 musíme také zvýšit na 20 eh, podíl obnovitelných energií a musíme snížit také emise CO2. Děkuji, pane Marcinkiewicz. Mám tady čtyři řečníky v rámci Catch the Eye. Nejdříve bude hovořit paní Rojtova. Minutu, prosím

podporit úsilí správde. Děkuji za slovo. Já nejprve bych chtěl poděkovat za úsilí panu Helgrovi Kramerovi, který se snaží o to, abychom naplnili úsilí Evropské unie, snahu ochránit životní prostředí. Na druhé straně také chápu určité obavy vlád členských zemí, protože důsledný, důsledné naplnění požadavku může zkomplikovat hospodářskou situaci v zemích. Dočasné zpomalení hospodářského růstu však může být přijatelnou cenou eh, za to, že se zásadně zlepší životní prostředí občanů a tak zejména se to týká silně postižených regionů. Proto musíme citlivě, ale důrazně pokračovat a dále vyvíjet tlak na modernizaci výrobních technologií zaměřených na snižování průmyslových emisí a také musíme vést konstruktivní dialog s představiteli průmyslu o upevnění této filozofie, aby tuto filozofii za, začlenili do svých vývojových plánů. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní paní Korting. Bürokratieabbau, vereinbar Odbourání byrokracie, zjednodušení a zvýšení efektivity. To jsou tři slova, která jsou důležitá z hlediska této směrnice. My potřebujeme kontrolované odbourání byrokracie, proto abychom zvýšili efektivitu. Potřebujeme konkrétní, konzistentní směrnici, která by byla prosazována v EU. Potřebujeme tedy navýšení efektivity z hlediska ochrany životního prostředí. Potřebujeme také nezávislý a objektivní organizace orgán, který bude mm, kontrolovat dodržování této směrnice. V posledních letech CO2 díky novým technologiím eh, byl snížen o 12 a eh, Evropská unie by zde měla mít průkopnickou úlohy, úlohu. Musíme vytvořit minimální standardy a tím zajistit snižování znečištění a tím tedy přispět k celkovému ozdravění životního prostředí. Děkuji, kolegyně. A nyní bude hovořit pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že kompromisní text je velmi kvalitní, protože eliminuje rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o prováděcí předpisy. A byly také umožněny kroky pro ta zařízení, která nemohou splňovat eh, normy v určité lhůtě. Vytvořili jsme minimální normy, které musí všichni provozovatelé v Evropské unii dodržovat. Výjimky mohou být udělovány pro stanovené limity a tyto případy se týkají situace, kdy dochází k přílišným nákladům ve srovnání s prospěchem pro životní prostředí. Ekonomický užitek musí být vzat v úvahu, ne pouze ochrana životního prostředí. A došlo k přerušení. A poslední, kdo žádal slovo, uudistus jäi valitettavasti... Děkuji za slovo. Myslím si, že se jedná o významnou reformu legislativy, ale byla trochu zastíněna eh, legislativním balíčkem pro rok 2018. Myslím si, že to je škoda, protože to je důležité a neměly by zde být žádné eh, dopady na ochranu životního prostředí. Zde je to zcela jasně v působnosti Výboru pro ochranu životního prostředí. Společnosti budou muset investovat do technologií, které nikdy nejsou k, dis- k dispozici. Předseda napomíná řečníka za nadměrnou rychlost. Mohlo byste, prosím, hovořit pomaleji, říká pan předseda. Dobře, říká řečnice. Je důležité, e, bude zapotřebí docházet k uzavírání různých spaloven ještě předtím, než e, ještě přitom ještě mohli pracovat a to bude mít také dopady na daňové poplatníky. Je důležité, abyste byly také určité flexibility pro e, velká zařízení, a je důležité, aby byly v úvahu také brány náklady na uzavírky velkých zařízení. Také je důležité snížit emise CO2, protože tyto emise jsou příliš vysoké. Děkuji, říká předseda. Tím eh, končíme postup eh, spontánních řečníků a nyní ještě požádám komisaře Potočníka, který zareaguje na tyto mm, vyjádření. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsou zde hlavní argumenty následující. Za prvé, je důležité, aby se používaly nejlepší dostupné techniky a je také důležité stanovovat eh, mezní limity emisí. Flexibilita je možná, ale musí být jasně odůvodněná. Evropská komise bude sbírat informace o využívání těchto flexibilit. Největší eh, spalovny budou muset uplatňovat nejlepší dostupné techniky do 2020, anebo musou do roku 2023 uzavřít své provozy. Asi víte, že ten e, návrh byl tedy připraven v krátké době. Myslím si, že je důležité, aby to také vše bylo transparentní, ale je pravda, aby ten balíček byl schválen, abychom pokročili vpřed. Komise je připravena napomáhat celému implementačnímu procesu, ale jak už jsem několikrát řekl, já eh, ne, nezaváhám a zahájím postupy pro porušení smlouvy, když to bude zapotřebí. Jak už jsem prokázal v první části svého mandátu, a také si myslím, že je důležité, aby zde byly stejné podmínky pro všechny. To je důležitý argument. Dále, co se týče hospodářské soutěže, a konkurence. Musíme to brát v úvahu, musíme posilovat konkurenceschopnost v Evropě. A samozřejmě, že chceme také soutěžit s Čínou, ale nechceme rozhodně soutěžit s Čínou v tom, kdo bude mít horší ovzduší. A víme, že dnes e, zde v Evropě dochází e, také k různým problémům, které se týkají i e, problémů s ovzduší. Myslím si, že teď je na čase to, aby evropské průmysly investovaly do nových zařízení a myslím si, že bychom se také měli dívat na pozitivní stránku těchto návrhů, protože získáme ekologickou výhodu. Také je důležité uvědomit si to, že komise připravila tento, toto přepracované znění ale tím se tím vlastně nemění ten stávající režim integrované prevence a omezování znečištění, protože jsme vycházeli z posouzení, které trvalo dva roky, které zapojovalo členské státy, nevládní organizace a také průmysl. A je důležité také brát v úvahu to, že ten princip nejlepší dostupné techniky se snaží o uplatňování těchto technologií. Také si myslím, že je důležité, abychom podporovali průmysl abychom podporovali, máme zde také různé, máme zde sedmý rámcový program, máme zde různé programy pro podporu inovací a konkurenceschopnosti, dále různé další e, programy pro podporu průmyslu. Abych to schrnul, budeme mít lepší životní prostředí, lepší konkurenceschopnost pracovní místa, snížíme náklady, budeme mít udržitelnost budeme mít přísnější pravidla, budeme mít větší flexibilitu a budeme mít také vyvážená, vyvážené zájmy a práva. Myslím si, že toto všechno přináší tento kompromisní návrh. Pravdou je, že pokračujeme dopředu a myslím si, že pokračujeme správným směrem. Je to směr za lepší kvalitu života, za lepší životní prostředí, za lepší, za rovnější podmínky pro všechny hráče. Také se tím stimulují inovace a já si domnívám, že tento návrh, který máme před sebou, který byl výborně, vynikajícím způsobem připraven pravodajem, si zaslouží vaši pozornost a zcela jistě komise jej bude podporovat. Bez mikrofonu, prosím. Bez mikrofonu pan předseda, děkuji, pane komisaři. A nyní ještě pan Kramer, dvě minuty jako zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Tady hm, proběhlo několik věcí. Je jasné, že Evropa bude mistrem jaksi hm, v tomto mistrovství. A za druhé Německo dostalo komplimenty ze strany Spojeného království Davisy. To je, co neděje každý den. A i u těch eh, zelených eh, je fotbal někdy důležitější než životní prostředí. Samozřejmě chci přát také holandským přátelům, kteří bohužel tady nejsou. Co bych řekl k této rozpravě, která tady proběhla? Já chápu všechny ty starosti východoevropských přátel. Rozumím jim velmi dobře, protože já vlastně pocházím z bývalého NDR a chápu, že ne každý ekologický krok, který vlastně byl zdržován v západní Evropě, musí být okamžitě mm, realizován ve východní Evropě. Samozřejmě, pokud tedy zohledníme některá specifika, tak je možné tento kompromis eh, prosadit, eh, protože ten eh, bere v potaz tyto rozdíly. Za druhé, byl tady argument z hlediska použití BAT a bylo řečeno, že to ohrožuje konkurenceschopnost, zvláště vůči Číně. To nejenom je nesprávný argument, ale dokonce nebezpečný a s tím se musíme vypořádat. Musíme si uvědomit, že ten průmyslový proces v Asii je v každém případě lacinější než u nás a my Eh, budeme schopni ehm, tuto konkurenceschopnost zajistit, pokud budeme mít tu dostupnou nejlepší technologii, jinak přijdeme o tuto konkurenceschopnost. Nikdo nepožaduje, aby od zítřka přestaly tato zařízení fungovat aby se udělal obrovský skok v rámci jednoho týdne. Máme tady přechodné lhuty. Ale není možné říkat, že z důvodu konkurenceschopnosti se máme vzdát tohoto přístupu protože tady jde o to, abychom stanovili směr nejenom z hlediska životního prostředí, ale také průmyslové politiky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Kramere, a blahopřeji eh, k vaší zprávě. Zítra budeme hlasovat o této zprávě v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, který je ostatně posledním bodem na programu dnes večer.